Abstentions? Check 92, 93, 94. The vote is open. Has everybody voted? Vote is closed. EPP eh, e o dva víc. GUE jeden navíc. Prosím, GUE, můžete jednoho stáhnout? A EPP dva? Teď jenom GUE. Čekáme GUE, na GUE. Dobře, děkuji, paní Wills. Konec hlasování. 23 pro 18 proti. Návrh je přijat. Nebo návrhy jsou přijaty. 95. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Článek 2, nyní 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. n 20 Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnout. 1, 107, 108, 109, 111 Zahromady, Kdo je pro? Proti? Zdržel se Prověříme, prosím, hlasujte o 107, 108, 109, 111 Všichni odhlasovali. Všechno v pořádku, konec hlasování. Přijat. Další kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 1.1.5, což je doplnění kompromisu 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 136, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25. Envy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 126. Ne, NV 26. NV 26 pro, proti? Zdržel se, zamítnuto. No, to je zvláštní, že to tam takhle je. 100, 139 eh, eh, do, a 140 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 138 odpadá. 141. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 143. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Sto čtyřicet šest, paní Lichtenberger, pan Taylor, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 145, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 144, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 147, 148, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 149, zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 152, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 29 NV, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut 154, eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 150, 151 a 153 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 155, 156, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. NV30, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnout. 157, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. N231 odpadá. 158, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 159, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 162, 163, 165, je to hromady, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Envy 32 a prověříme. Dobře. Prověříme 162, 163, 165. Dohromady hlasujte elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut, ale těsně. N232, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 168, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. 23 byl stažen. 161, 164 a 166. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 160, 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 24. 172 dohromady, kde pro? Proti. zdržel se. Přijato. NB28 odpadá, 171 odpadá, takže 175, 176, 177 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit, prosím, prověřujeme. 175, 76, 77. Hlasujte. Všichni odhlasovali, konec hlasování. Zamítnuto. to. 25, 179 a Envy 33. Dohromady, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174 a 180. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 173, 178 a 182. Kdo je pro? Proti? a omlouvám se, odpadají. Takže nyní návrh paní Foster o 181. 181, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Envy 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 185, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 183 a 184 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit 183 a 184, prosím, hlasujte elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijaty. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Přijat. Kompromis 6. Článek 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. NV46. Ano, NV46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel zamítnut. Článek 9. Výjimky. Začneme s paní Foster 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel přijat. O, zbytek odpadá, takže není kompromis 7. A, takže kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 8. Článek 11. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 36 eh, k článku 12. 36 spolu s 275. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaty. ...274 odpadá. 38 a 278 pro. Proti zdržel se, přijaty. Další odpadají. Článku 14a nic. A nyní článek 16. 279. 279 a 280 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuty. Příloha 1, 282. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 281 283, kdo je pro? Proti, zdržel se přijaty. NV 49, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. NV 50, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 200 84, 85, 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. N2 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Můžeme prověřit. N2 52, prosím, hlasujte elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut. 287, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Envy 53 kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Envy 54 kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. NV55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit NV55, prosím. Já mám za to, že zamítnu to, ale prověříme radši. Konec hlasování. Přijat o jeden hlas. Envy 56, kde pro? Proti, zdržel se zamítnout. Aha. Ayala Sender. Pani Ayala Sender. Ano, ano, takže váš telefonát ruší hlasování, takže prosím, buď ho ukončete, nebo jděte s ním ven. Anex, příloha. 291, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijaté. Všechny ostatní odpadají, takže se dostáváme k 295, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 40, zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Envy 57 odpadá a nyní se dostáváme k příloze 2, 309, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Envy 61, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Envy 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 307 odpadá, takže nyní 311 a taky. A nyní N62, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 313, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 64 NV, kdo je pro? Proti, Zamítnuto. 65 Envy, kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 314, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. E, a nyní úvodní ustanovení jedna, zpravodaje. E, kdo je pro? Jed, proti? Zdržel se. Zamítnut. Envy 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. jedna, padesát tři. kde pro? Proti. Zdržel jsem Můžeme prověřit, prosím. Hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec. Přijat. Přijaty. 52. <clears throat> Pan Marines Kůde pro. Proti. Zdržel se zamítnout. Envy 2 Kde je pro? proti, zdržel se, přijat. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV6, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, NV7, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, NV8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, NV9, kdo je pro, proti, NV9, ještě jednou to zkusíme, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, zdržel se přijat. NV10, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. NV10, prosím, hlasujte. Všichni odhlasovali. Návrh je přijat. Hmm. Takže 5 a 63 Kdo je pro? pro 5 a 63. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijate. Šedesát čtyři je další, ano, šedesát čtyři a šedesát osm, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijaty. Nyní se dostáváme k NV12, kdo je pro? Proti zdržel se, přijata. Nyní se dostáváme k 67, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 72, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A NV13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 9 a 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijaty. 73 odpadá. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnout. 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. NV15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit NV15, prosím, hlasujte. Všichni odhlasovali? Konec hlasování. Návrh byl přijat. NV14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh je zamítnut. A závěrečné hlasování Mm-hmm. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh byl přijat 33 pro, 9 proti, 2 se zdrželi a nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Návrh byl přijat 33 eh, pro 10 proti 1 se zdržel. Blahopřejeme, blahopřejeme panu Lightfriedovi, takže tím jsme vyřídili první návrh z palíčku. Něco mi říká, že teď se nám to zkomplikuje. Tak, prosím. Okay. So we now move on. I do it. Okay, you do it. we now move on to the draft report. Cházíme eh, k zprávě. Eh, týká se to společných pravidel pro přidělování letišních časů na letišních Evropské unie. Přeprac... Začínáme od 16. poznávacího návrhu od eh, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 90 a 91, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, kdo je proti, zdrželi se, můžeme prosím ověřit 92, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A e, návrh je přijat. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17, 95 a 96 jsou stejné. Pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověřujeme první kompromis, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Tudíž teď e, bude 1.04. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, tak to ověříme. Mně se zdá, že to e, padlo poměrem 4 k 1. Kdo všichni jste hlasovali? Čili je to 1.04 pozměňovací návrh. Všichni jste hlasovali. Je to hned to první, co je po kompromisním návrhu, protože ten um, nebyl přijat. Všichni jste hlasovali, končím hlasování a je to přijato. Tak mohu jenom takhle rozhodit ruce. 99 odpadá. Teď bude 199, což je eh, článek 9, odstavec 8. Doufám, že mě sledujete. Kdo je pro? Proti? Já, tak to zkusíme znovu. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Tohle ověříme. Je to návrh 199, článek 9, odstavec 8, stránka 2, to je pro socialisty. Dobře. Já bych eh, vám chtěl říct tolik, protože odpadl kompromisní návrh, musíme hlasovat o všech Eh, návrzích, které jsou v té šedé zóně. Čili teď je to článek 9 odstavec 8 a hlasujeme o návrhu 199 od našich dobrých přátel eh, pánů Financi a Kanciána. Končím hlasování a bylo to přijato. Teď to bude od paní Sirikiany 189, 189, 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme člán 189 eh, paní Sarakiany. Zahajuji hlasování. Už jste hlasovali, všichni končím hlasování a tento návrh byl zamítnut. Teď se dostáváme k článku 206, 207, 8, 9, 10, 11, 12, 13, čili eh, eh, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 11. 11 is next, the rapport. Teď eh, článek 11 eh, bez zpravodaj, kdo je pro, eh, pardon, pozměňovací na 11 po, o, ověříme pozměňovací návrh 11, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 218, 219 a 220. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Omlouvá se pan předseda, přijato. Ne, je to opravdu přijato. Já vám říkám, co mě vždycky trochu rozhodí, že vy nepostupujete po skupinách. Člověk vidí, jak různé národy hlasují různě. V tomto okamžiku, eh, Petr, abych se nikdy neřídil Spojeným královstvím. Čili 21 až 27 ti odpadají. 295 až 299. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 300, 301, 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 101. Eh, eh, Aha, ne. Kde jsme teď? 68 od pana Riketa. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Ověříme, e, prosím, 68. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto, ale bylo to hodně těsné. 69, paní Lichtenberger. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 71, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale dobře, eh, ověříme, zahajuje hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Tohle zničilo kompromis 1, takže teď jdeme na 105 a 106. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. 105, 106. Hlasujeme. Eh, a protože ne, vy jste neměli dost dobře ruce zvednout, tak kdo, už jste hlasovali, končím hlasování. A je to uh, zamítnuto. 107 pro. 107 pro, proti, drželi se, zamítnuto 108. E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, ten je snad nadějnější, tak kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato čímž se dostáváme až ke 128. Sledujete mě 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se, ověříme 129. Řekl bych, že to bylo zamítnuté, ale zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato, ale jen tak tak ale stačí to. 130 paní Fosta, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Čistě protože už máte unavené ruce, takže hlasujeme o 130. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Čili opravdu Jackie za jeden den. Takže teď jdeme eh, k eh, pozněvací návrhu od zpravodaje 22. Pro, proti, zdrželi se přijato. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Myslím, že to bylo jasné. 134, ten Sasoli, pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím, 135, zahají hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi, prosím, ověřujeme, zahajuje hlasování, všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto 25 od zpravodaje, pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, což je dodatek vlastně ke 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 odpadá, tudíž teď bude 26 zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 26. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Kom třetí kompromisní návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. dva je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 156 pro, proti, zdrželi se přijato. 159 pro, proti, zdrželi se. Asi bylo zamítnuto, ale raději to nechám ověřit. Zahají hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Eh, jen tak, tak, ale prošel. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Ověříme 160. Zahají hlasování. Už jste všichni hlasovali, končím hlasováním. I ten byl eh, přijat jen tak o jeden hlas 162 eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme 162. Jak vidím, že budeme s tím mít pěknou práci na plenárce. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A tento návrh byl přijat. 33 pro proti, zdrželi se, ověříme 33. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. E, přebývá nám jeden poslanec za EPP. Končím hlasování. Přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, ověříme 34. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, ověříme 163, zahají hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. 35 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, ověříme a zahají hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 164 od pana Fidance. Zahají hlasování rovnou. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 4 bude další. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme 178, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 a 181 pro proti, zdrželi se, ověříme 181, zahájí hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 odpadá. Chcete ještě zkontrolovat 183, prosím, zahajuji hlasování, ano, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Zamítnuto. 184 ne, 182 e, od pana Sasole. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme i 182. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 485 dohromady pro, proti, zdrželi se. Ověříme i tohle. Zahajuje hlasování o těchto dvou. Eh, všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 186 pan Marinesku pro, proti, zdrželi se přijato. 187 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 187, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pátý kompromis pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 200 od pana Sasoli. Pro, proti, drželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 a 205 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, proti, zdrželi se, přijato. 205 pro, proti, zdrželi se, z, z, e, přijato. 217 pro, proti, zdrželi se, ověříme 217. Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. A je to zamítnuto. 229 a 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 a 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. 230. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 236. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zase máme o jednoho poslance EPP příliš. Um, uh, končím hlasování, zamítnuto. Uh, e, 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čím se dostáváme až k 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato tím přecházíme až eh, na 272. 272. Okamžik. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 273. Pro, proti. Drželi se přijato. 274. Pro, proti zdrželi se, přijato. Ověříme 274. Zahajuji. Všichni jste hlasovali. Konec. Zamítnuto. 275, paní Dvejra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zase to ověříme. 275 zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 276, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, ověříme 276. Zahajuji hlasování, všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Myslím, že je to, to tež. 277 zahajuje hlasování. Všichni hlasovali rychle. Končím hlasování. Přijato. 270 jsem pan Groše, jsem zrovna dostal do vězení. Paní Devérak zase. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme 278. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. A hlasoval pan Groš tak, jak měl. Končím hlasování. Zamítnuto. 279 pro proti, zdrželi se, myslím, že bylo zamítnuto, ale 279 zase ověříme. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. Ano, opravdu to těsně bylo zamítnuto. 280. Pro, proti, zdrželi se, ověříme 280, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 281 pro, proti, zdrželi se, přijato 282 pro, proti, ověříme 282, zahajuji hlasování. Ještě jsme ani s tím pořádně nezačali. Takže 282 a končím hlasování. Přijato. 303 pro, proti. Ověříme 303, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Všichni jste už hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 304 pro, proti, zdrželi se. Pověříme. Řekl bych, že to bylo přijato, ale tady na té straně nikdo nehlasoval, tak to radši ověříme a zahajuji 304. Myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování. Ano, opravdu to bylo přijata. Já jsem si byl docela jistý, ale co už mám dělat, když jedna část tady v místnosti eh, stávkuje. 305, pardon, 305 je další pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se, ověříme 46, zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 45. Kdo je pro? Čty, pro, proti, zdrželi se. Ověříme 45. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 48 pro proti, zdrželi se přijato. Čtyřicet devět pro, proti, zdrželi se, ověříme 49, zahaje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 52, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, drželi se. Ověříme, prosím, 54. Zahajuji hlasování. E, všichni jste hlasovali, končím hlasování. 27 pro, e, čili přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, Kdo je pro? Omlouvám se, e, ten padl, protože 55 byla přijata, takže pět, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 62. Pro, proti? Zdrželi se přijato. 64. Pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. 7. Pro, proti? Zdrželi se přijato. 63. Pro, 63 neodpadá. To by bylo padlo jenom, kdyby 64 bylo přijato. Můžete mi věřit. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Ale každopádně ověříme. Zahajuji hlasování, je to 63. Zahajuji hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování. Každopádně to padlo, takže tím se to vyřešilo. 8 Eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka odpadá, 65 odpadá až 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se, přijato 81, 81, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto, ověřit, takže ověřujeme 81 pro, eh, kdo eh, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasováním. Přijato. 82 byl stažen, 83 pro, proti. Ověříme 83. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Teď zase otočíme list. 86. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 87 pro. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 88 pro. Proti zdrželi se, ověříme 88. Zahajuji hlasování, myslím, že to bylo přijato. Ale už ty ruce zvedáte stále níže. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto, ale byla to vlastně remíza. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto, 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Takže konečné hlasování o legislativním návrhu v pozměněném znění. Zahajuje hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A bylo to přijato hlasy 39 pro, 5 bylo proti, nikdo se nezdržel. Takže tím pádem Zahajuji hlasování o e, za, e, usnesení legislativním. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to přijato e, stejným poměrem. 39 ku 5 můžeme poblahopřát a přejeme vám hodně štěstí, až se s tím dostaneme na plenárko. Takže Já jenom musím říci, že eh, pan Gálera jsem si vyvolil, protože musím odejít, takže toho jsem si vyvolil. Eh, pokud si vezmete i hlasovací kartičku s sebou, containing the list of minimum quality standards didn't print out entirely. So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 Eh, vyčištěno. Ale je to tak, jak to zní v pozměňovacím návrhu 52. Eh, není tam všechno uvedeno, ale je to, jako to je v návrhu 52, tak to tak platí, tak abyste věděli. A další je návrh nařízení o pozemních službách na letištích EU, tím se zrušuje směrnice Rady 96 67, začne 53, 54, 55, 57, kterými se zamítá návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme to muset prověřit. Takže prosím, hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 22 ku 20 návrh byl přijat 20 dva se zdrželi. Well, that brings us to the end of the... Čím jsme vlastně eh, skončili s hlasováním o tomto návrhu o pozemních službách. 22 bylo pro, 20 proti, takže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 now inform you. Kolegové, chtěl bych vás informovat, protože de facto tím faktem, že eh, jenom bych řekl, eh, věřte mi, ono to nebylo na obrazovce, ale věřte mi, 22 eh, ku 20 bude to vyčištěno. Takže de facto, poněvadž jsme podstatě prošly dva legislativní návrhy a teď máme ještě třetí, tak připomínám, to znamená, že již to nebude balíček. Takže de facto jsme ten balíček rozdělili. Jenom připomínám. Ano, takže e, zamítavé hlasování půjde takto do plenárky a musí to potvrdit ještě plénum parlamentu. Dobře. Další je hlasování. Zpráva paní Wills. Uzavírání koncesních smluv. Hned přejdeme k hlasování. Okay. Right, we start with the... Začneme, začneme opět eh, návrhem číslo jedna. Prosím, klid. Eh. Návrh e, směrnice parlamentu a rady o udělování či uzavírání tedy koncesních smluv, návrh jedna. Opět tím se navrhuje zamítnout návrh komise. Kdo je pro? Proti? zdržel se, takže tento návrh byl zamítnut, takže teď budeme hlasovat návrh číslo 19, kde pro, proti, ještě jednou, návrh 19, kde pro, proti, zdržel se, přijat, kompromis 1, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Dostáváme se k návrhu 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní se dostáváme k 31 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 32. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. 33 doplnění, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Článek 17, 34 a 35 dohromady, kdo je pro? Ne, 35, ale 52, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 35, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnout, 36, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout, 37, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 38, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 39, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 40, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 41, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 42, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit. 47. Prosím, hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut 49. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat, 50 pro, proti, zdržel se přijat, 51 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 3 pro, proti, zdržel se tři, zamítnut, 4 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnut, Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijate? A dále. Pan Kančan, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat 10. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit jedenáctku, prosím, hlasujte. Návrh 11. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijat. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 13. Pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit, prosím. Hlasujte. Návrh 13. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 18. Pro? Proti? Zdržel se přijato. A závěrečné hlasování, hlasujte. Yes, everybody voted. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 39 eh, pro, 1 proti, 4 se zdrželi, takže blahopřejeme paní Wills. Návrh byl přijat.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 Mm, pro, 20 proti, 2 se zdrželi. Takže pokud chcete, tak vám to pošleme, jak eh, výsledek hlasování můžeme poslat. Ano, dobře, rozešleme. A další bod programu. Hmm, ano, takže pět hodin. Děkuji všem. Děkuji všem za trpělivost při hlasování. Ten další bod měl být v pět hodin. We'll have a 10 minute break till 4.30. minutová eh, přestávka do půl páté, kdy se sejdeme, k, abychom mluvili o zprávě kolegy Fleckensteina. Eh, jde o evropskou politiku hospodářské soutěže. Okay, colleagues. Mr. Fleckenstein, I've managed to uh, garner three or four <laughs> members for you. Zahájíme zase zasedání. Uh, pan Kamal tady ještě není, eh, mám, ten má první, poslední bod, ale každopádně um, to bude, pan Fleckenstein má nejprve slovo ke svému stanovisku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Skutečně se obsahově nezměnilo nic. Diskutovali jsme o stejném stavu stále znovu. A proto bych chtěl říci, že vítám kompromis i nadále a jsem velmi rád, že se všichni zúčastnili na tomto jednání. Nyní jsme se přiblížili k realizaci o krok a myslím, že sobě i kolegům mohu tedy uspořit to, že bych eh, prezentoval všechny detaily. Děkuji za dobrou spolupráci, na všechno už víme. Mr. De Děkuji, pan De Grandes za EPP. Ano, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat eh, a budu mluvit rychle, eh, protože mám málo času. Chtěl bych tedy ještě jednou zopakovat poděkování panu zpravodaji. Děkuji za Eh, postoj, za vstřícnost. Eh, bylo snadné se dohodnout eh, v této věci a kde jsme našli hodně styčných bodů a výsledek je pozitivní, takže je to pozitivní i pro bezpečnost na moři. Děkuji. Děkuji, paní Bilbao. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže já musím poděkovat zpravodaji za práci. My jsme předkládali pozměňovací návrhy, hodně jsme diskutovali také a musím říci, že naše frakce byla spokojená tím, že jsme se dohodli nakonec a jsme také přesvědčeni, že čas nás bude zavazovat, abychom dali kompetence agentuře EMSA. Zatím to nebylo možné kvůli rezistenci členských států, ale doufám, že to se podaří. Také bych chtěla poděkovat za úsilí eh, i eh, v článku 5 eh, změny a potom článek 11, tedy děkuji za tyto změny, textové změny. Děkuji, děkuji. Nevím, zdali za zelené také chcete něco říct, nebo za Jackie, za EKR, ne. Takže Jenom bych chtěl připomenout členům pozice rady. Postoj rady 25.10. Byl, postoj byl oznámen na plenárce, proto jsme museli vést tuto diskuzi na první schůzi a termín pro pozměňovací návrhy je 8. listopadu čtvrtek ve 12 hodin, takže hlasovat budeme ve výboru 27. listopadu a doufejme, že se to dostane na plénum v prosinci. Děkuji, tím jsme eh, skončili a teď počkáme na pana Saida Kamala, který bude hovořit o politice hospodářské soutěže. On by měl dorazit v pět. Takže prosím. Přijde dříve. Just sit tight for minutes. Prosím, eh, vyčkejte tady eh, dalších 10 minut když eh, Eh, kolegové, takže znovu eh, vrátí, se vrátíme k naší práci. Nejprve chci poděkovat panu Kabalovi. Eh, určitě vám řekli, měli jsme vlastně hlas, že jste se sem dostavil. Je to pro nás opravdu eh, velko, vel, velice dobře, že jste sem přišel. A jedná se o výroční zprávu o politice hospodářské soutěže EU a máte k tomu slovo. Děkuji a je to moje, můj debin, debit v tomto výboru, takže já velice děkuji. A neberu si to osobně, že je tady tak málo lidí a musím eh, být ale velice opatrný vzhledem k tomu, co se stalo, než jsem přišel, tak já musím eh, tady velice opatrně našlapovat. Jsou to moje první krůčky v tomto výboru. Eh, hlavně je důležité, aby komise a členské státy nadále pokračovaly v dotváření jednotného trhu v dopravě, aby zajistili otevřenou soutěž mezi veřejnými a soukromými subjekty. Samozřejmě, že někdy se nedostatečně provádí právní předpisy Evropské unie a tedy patřičná implementace někdy by mohla být užitečnějším, než aby se připravovala nová. Musíme se tedy podívat na to, co už máme, aby se to lépe eh, provádělo a eh, je třeba intenzifikovat eh, spolupráce. Máme tady jsou dohodu mezi Evropskou unou USA. Jde o to, aby tedy konkurence byla lepší, eh, roz, aby chtěl jsem uvítat také balíček opatření týkajících se lepších let, letiš. Tam jsem byl nejspíš naivka ale bez ohledu na to, co se tady odehrálo, než se jsem sem dostal, tak si myslím, že je důležité, abychom řešili otázku kapacit a vím, jak je to v mém členském státě, kde je velice intenzivní diskuse v této oblasti v mojí zemi. A myslím si, že je velice důležité, aby se o tom hovořilo nejenom u nás, ale v celé řadě členských států, zejména s tím, jak se objevují nové trhy a nové přímé lety. Chceme odstraňovat překážky, a je, pokud možno co nejlépe, aby bylo možno vše, všechno lépe řešit. Jedná se i o automobilovou dopravu a dále. Když se podíváme například na legislativní balíček týkající se eh, E, e, přístavu Vidíme, že je opravdu třeba zlepšovat věci a je třeba čerpat ze zkušenosti některých členských států. Potřebujeme více tržně zaměřený přístup, který se soustředí na vytváření prostředí, konkurenční prostředí mezi přístavy. A proto si myslíme, že je třeba vyzvat komisi, aby urychlovala plány, aby rozšiřovala možnosti pro otevření trhu. Týká se to i, i Eh, železniční, týká se to, pardon, i dopravy eh, pro eh, náklady. A jedná se tedy o to, aby tady byla lepší, větší hospodářská soutěž a já bych snad měl rovnou tady přestat, abych umožnili ostatním se zúčastnit diskuse, což tedy také udělám s tím, aby se mohli ostatní hlásit o slovo. Eh, za EPP pan de Gandes. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Není těžké nesouhlasit s náměty a návrhy, které sformuloval, ale já chápu, že vzhledem k času asi není možné říkat více. Zde Eh, všechny návrhy, které předkládá, jsou pozitivní. Pan eh, zpravodaj dnes je tedy eh, klíčový den pro hospodářskou soutěž. A ať konku, hospodářská soutěž je mrtvá, ať je hospodářská soutěž, jak se říkalo o králi, ale doufejme, že konečně tedy začne žít. A upřímně si myslím, že hm, tady je to den, eh, tedy který by eh, měl eh, být jaksi ku prospěchu vnitřního trhu. A je třeba i v dopravě mít spravedlivou konkurenci, hospodářskou soutěž mezi <clears throat> veřejnými, státními, tedy i privátními operátory a je třeba zajistit řádnou konkurenci mezi různými typy E, dopravy. Víme, že doprava je důležitá, tedy pro cestovní ruch, pro ekonomiku a tak dále. Takže zde, pokud existují překážky e, v dopravě, tak to má takový kaskádový efekt. Pane zpravodaj, dovolte, abych doplnil několik otázek ještě k tomu, co vy ještě říkáte chci připomenout, a zde i bylo řečeno, že komise plánuje nový letištní balíček eh, na rok 2013. Já doufám, že komise bude mít odvahu k tomu, eh, protože toto již mm, dlouho vysí ve vzduchu a zde chci připomenout, že eh, je třeba tedy i přijmout balíček, který se týká přístavu, protože hlavní tedy eh, vývozy eh, právě se dějí přes eh, námořní přístavy a proto je třeba zavést tedy hospodářskou soutěž a potom regionální tedy regionální letiště, to je také důležité. A potom máme ultraperiferní nebo ostrovní tedy letiště, tak tam je třeba skutečně již často používat veřejné služby, tam eh, do toho vstupuje stát nebo veřejné orgány, ano, protože ty regionální eh, eh, letiště většinou nepřežijí bez pomoci. My jsme tedy pro všechna ta opatření, která směřují k lepšímu otevření, tedy služeb na letištích, v přístavech a dále, to je nutné, to chce po nás trh ekonomika, je třeba i mm, zaručit práva e, pasažérů cestujících a i posloužit podnikům, hospodářským subjektům. Děkuji za vše. Děkuji paní Tykau za e, socialisté. Děkuji, pane předsedo. E, také já bych chtěla poblahopřát pravodaji. Začnu otázkou. A sice, jaké byly pozitivní dopady eh, postupného otevírání se konkurenci, eh, jak pro cestující, tak i zaměstnance v této oblasti, i eh, podniky. Já se domnívám, že když bychom skutečně chtěli jednotný trh v Evropě, tak mm, potřebujeme korektní konkurenci a také infrastrukturu pro dopravu, eh, infrastrukturu, která by byla dobře rozvinutá ve všech státech. Dnes v infrastruktuře máme veliké rozdíl od, eh, mezi členskými státy a eh, myslím, že se musí investovat do modernizace infrastruktury a dopravních systémů, především v těch státech, které přistoupily k EU eh, po roce 2004. Kromě toho je důležité mít eh, spravedlivou hospodářskou soutěž eh, v dopravě EU, abychom odstraňovali překážky, které jsou ještě existující. Hovořili jsme o kvalifikaci, o profesní kvalifikaci v jednotlivých eh, sektorech, eh, také v eh, silniční dopravě, ale toto snižování překážek by se mělo ještě zlepšit, tedy urychlit. Bohužel je tomu tak, že při realizaci tohoto systému v, především v kolejové dopravě se musí udělat ještě mnohé další. To znamená, že zde nemáme dostatečné kompetence. Co se týče silniční dopravy, tady jsem pro absolutní eh, liberalizaci, včetně kabotáže do konce roku 2014. Komise předloží návrh směrnice o úplné liberalizaci eh, kabotáže. Eh, neexistuje však eh, žádný integrovaný jednotný trh, eh, což je dáno také tím, že neexistuje jednotný systém prodeje lístků, který by byl pro cestující vhodný. To znamená, že zde existují ještě určité překážky v cestování. Intermodalita je nutná a měla by být prohloubena. Čili komise zde analyzuje pouze hospodářskou soutěž z hlediska dopravy, ale bohužel se ukazuje, že ještě neznáme dopad hospodářské soutěže v jednotlivých typech dopravy. Zde je určitě veliký rozdíl například ve zdaňování přístupu k infrastruktuře. E, to znamená, na základě stanoviska, které předkládáme, bychom měli projednat i tyto aspekty, tedy rozdíly v soutěži a také e, aspekt intermodality, dále dopad na základě otevírání e, se trhu, dopad především pro cestující a pro evropské podniky. Tolik jsme mé strany. Chtěla bych je však ještě položit jinou otázku a sice, jaké dopady má politika soutěže na mezinárodní vztahy. Víme eh, v letecké dopravě, také v silniční dopravě, že existují určité překážky. Jsou zde platné mezinárodní smlouvy a myslím, že bychom měli myslet na tyto mezinárodní smlouvy, které EU uzavírá s třetími státy a podívat se na dopad eh, těchto smluv na Evropu. Pan Benin za Aldy. Ano, děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci na této zprávě a velice Vítám tento jednoznačný přístup k tomu, aby se zlepšila konkurence ve všech druzích dopravy. A já jsem si všiml, že co tady říkal na uvítanou letišnímu balíčku, už o žádný balíček dneska nejde. Zejména eh, ta pozemní odbavování nebylo příliš ambiciozní a teď eh, jde o to, abychom se dostali ke konkurenčně schopnějšímu leteckému průmyslu. A mohlo se to eh, stát ještě horší a my jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích. Myslím si, že se to začalo vést nesprávným směrem a myslím si, že komise v první řadě si nestavěla příliš velké ambice a ani parlament netlačil správným směrem. Já si myslím, že pokud se týče o kapacitu letišní, a tady já asi nejvíce nesouhlasím se spravodajem, tady je ještě mnoho volných letišních kapacit po celé Evropě, nevyužitých. A myslím si, že problém je vysoce lokalizovaný, že jenom na některých místech jsou nedostatečné kapacity a proto bychom se měli hlavně zabývat tím, jak využít tyto kapacity, než začneme budovat další. A kdybychom byli trošičku inovativnější, a kdybychom eh, věděli, co pravá ruka dělá, eh, jak tomu říkají, v, ně, v Německu. Eh, já jsem hovořil s, s, tam s minihubem, s představiteli tedy letiště eh, ve Frankfurtu, jak, to můžeme, jak se to může propojovat. Možná, že tam, kde je na místě nedostatek kapacit, tak tam zase můžeme mít třeba dobré rychlo, eh, rychlostní železniční spoje a dalo by se to potom daleko lépe integrovat. Také máme možnost využít eh, rychlé železniční spoje, abychom vlastně uvolnili kapacity, protože by to to do jisté míry nahradilo lety na krátké vzdálenosti. Tam eh, eh, a využilo by se naopak ty kapacity tam, kde letecká doprava je jediná logická možnost. Čili měli bychom asi inteligentněji uvažovat o kapacitách a o tom, jak ty, které už existují, využívat lépe. Samozřejmě, že také by eh, neprospělo dosažení ekologických cílů, kdybychom jenom chtěli stále více a více kapacit. Tím se dostávám k poslednímu bodu, který tady mám, železniční e, odvětví, to tady potřebujeme určitě zlepšovat konkurenční schopnost a čtvrtý železniční balíček si myslím vlastně e, není stejný jako ten e, o letištích, že opravdu tady je něco, co můžeme podpořit a že zcela určitě potřebujeme lepší přístup přes hranice státu pro jednotlivé subjekty tak, abychom mohli tlačit ve směru konkurenčnějšího železničního odvětví, protože jinak zjistíte, že eh, ceny budou stále daleko vyšší, co už, už se děje, takže se nakonec tímhle železnice vyřadí. A to nepomáhá konkurenční schopnosti myslím si, že dobré eh, železnice mohou vést ke zvýšení konkurenční schopnosti eh, celého hospodářství a když eh, ceny je z toho vytlačí, tak to neprospěje nikomu. Proto si myslím, že snad tady bychom mohli dospět k něčemu, co by přineslo žádoucí výsledky. A těším se na setkání i se stínovými zpravodaji a budeme se tedy snažit na tom pracovat dále. Děkuji.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 Ano, i já děkuji zpravodaji a podporuji jeho přístup, kdy říká, že potřebujeme přístup orientovaný na trh. Má pravdu, ale takovýto přístup eh, je nám zatím vzdálený. Nemáme žádnou hospodářskou soutěž a když tak eh, je to hospodářská soutěž k tíži eh, těch ekologicky výhodných. Měl bych citovat Johannese Ludvika, který říkal, v oblasti dopravy neexistuje hospodářská soutěž v Evropě. A já říkám, že to je socialistické plánované hospodářství a to k tíži eh, těch dopravních eh, způsobů, které jsou ekologické. Několik příkladů. Nemáme stejná pravidla. Buď eh, máme všechna čísla, Eh, vysoké zdanění DPH eh, eh, platí pro železniční dopravu, silniční dopravu, ale ne litická doprava. Takže buď všichni se zúčastní emisního obchodování a nebo ne. Eh, u eh, ho zdanění eh, to také, také není. Vždyť pro každý kilometr máme mítné na každém kilometru. V silniční dopravě tomu tak není. V Německu je to jenom na dálnicích pro kamiony od 12 tun. V Rakousku je to zase úplně jinak. Tam jsou podmínky podmínky zase zcela jiné. U vodních cest je to zase jiné. Někde se platí za průjezd Eh, madly, eh, jinde ne. A když se podíváme na leteckou dopravu, tak regionální letiště v Německu eh, musí být podporována státem. V Dortmundu, v Kassel letiště existují a přitom se lítá dvakrát denně. Říká se, nemůžeme tato letiště uzavřít, protože se do toho již velmi investovalo. Eh, takže to je skutečně šílená situace a přitom Kassel je dvě hodiny od Frankfurtu a eh, tady by ta situace se měla změnit. Ryanair, o tom jsem již hovořil. Ryanair udává eh, za rok 2011, že dosáhl milionového zisku, ale 300 milionů je jejich mínus. Oni to také přiznávají. A kde berou tedy ten rozdíl? To platí Evropský český daňový eh, poplatník eh, jsme tady právě proto a v letecké dopravě máme obrovskou bublinu. Jednou to praskne, e, jako to prasklo ve Španělsku s e, e, bublinou stavební. Také se neinternalizují externí náklady. Vyvíme celá léta, jaká je situace, ale neřešíme to. Vidíme jenom jednotlivé sektory, ale ne dopravu jako takovou takovou. Ještě k hospodářské soutěži. Jsme proto, ale nesmíme vycházet z dumpingových cen. Dnes je dobrý den, protože toto, takovýto postup byl odmítl odmítnut. Nemůžeme vycházet z dumpingových cen eh, a nemáme ani minimální mzdy v jednotlivých státech. Bohužel se nehovoří do mikrofonu. Ještě poslední věta. Komise. Francouzi mají eh, zavedenou daň z vozového parku a to proto, že odstranili daň z provozu železniční dopravy. Něco jim scházelo, takže ty miliony zase získávají jinak. Efekt je takový, že ve Francii se na železnicích bude měnit nic. Týká se to především přezračenště dopravy. Už dva roky se zde snažíme donutit Francii, aby něco udělala, ale neudělají nic. To je eh, absolutně nespravedlivá hospodářská soutěž. A co komise eh, podnikne? Jsem skutečně zvědavý eh, na to, zda se k tomu vyjádří komise. Ano, pan Kuhn. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máme tady experta, který nám eh, vysvětluje, jak to vypadá s eh, výroční zprávou a hospodářskou soutěží. Je zde plno otázek, eh, kolego Kamale. V současnosti se ve vašem výboru také projednává směrnice o koncesích a tam Jde také o taková témata, jako jaká je kritická infrastruktura eh, pro udržení státu eh, či společenství. A když vidím, eh, co v budoucnosti má být předmětem veřejných výběrových řízení, tak se skutečně obávám. Je to například zásobování pitnou vodou dle příslušné směrnice, jde také o depravu, jde o zásobování eh, službami ve zdravotnictví. Takže když celou tuto infrastrukturu vložíme do rukou eh, investorů a když to placení bude tedy převedeno z toho solidárního systému zdravotních pojištěn, tak vždy musíme reagovat na žádosti o výnos. A ten výnos je vždy 5 nebo 6 a to se nemusí kupovat žádné kritické dluhopisy. Takže je to taková situace, kde byste mi měl jako odborník vysvětlit, Eh, kde vidíte určitou eh, oblast, která by neměla být liberalizována, která by neměla být předmětem volného trhu. Když už se pak nedá udělat žádný zisk z toho veřejného statku, tak nám to zase hodíte před nohy a budete hovořit, co se s tím dá udělat. jde tedy o určitou rovnováhu, kterou bychom měli dodržet. A dnes eh, máme možná ještě dvě minuty eh, navíc a proto jsem se o tom chtěl zmínit jaksi principiálně. Děkuji, jenom pár slov také ještě eh, potom u komise také pan Kamal. Ano, samozřejmě, zde je problém s dopravou na vnitřním trhu, to ano, pokud věříme vůbec v ten cíl vnitřního trhu, tak je třeba eh, zatím vidět i další oblasti energetiku, telekom a tak dále. Možná hm, k tomu jsou konkrétní důvody, ale faktem je, že eh, v podstatě v některých eh, případech, ale jde pořád ještě o státní monopoly a to se asi moc jen tak nezmění. Ale jsou zde oblasti, když se podíváte na náš sektor, Mike, Michal Kramer má určitě pravdu. Musíme se podívat na politiku hospodářské soutěže v celé dopravě jako takové, nejenom si vybírat konkrétní sektory, ale mm, e, e, e, tam potom je problém, když si vybereme jeden konkrétní sektor. A my nyní, třeba v námořní dopravě v EU, na tom vnitřním trhu máme pořád problém, to, že eh, ty eh, společnosti, které zasílají zboží, já nevím, z Liverpoolu do Bilba nebo z Hamburgu třeba eh, do Janova, tak pořád musí vyplňovat různá ta celní polášení a všechny ty papíry pro různé kontroly, státní kontroly i na vnitřním trhu, takže vnitřní trh v námořní dopravě to je špatný vtip. A když chcete eh, přepravit zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu, eh, tak to musíte všechno vyplňovat. Já to chápu, když mm, by to bylo z členského státu třeba do Spojených států a potom zpátky, to ano, to ano, ale tady to je interní vnitřní trh, to se musí vyřešit. <clears throat> především, když máme tedy, eh, chceme rozvíjet eh, ty krátkodobé, krátké trasy třeba po moři mezi členskými státy, dále letectví. To je další oblast. My zde otevíráme konkurenci, liberalizujeme letectví, trh letectví, letecké přepravy. Jeden z důsledků je, že co jsme udělali, je, že <laughs> tady máme eh, Ryanair a ty loukostové letecké společnosti, které zaplavily trh já neříkám, že jsem proti nim, ale proti čemu jsem, jsou ty některé praktiky, eh, které provádí a mm, potom eh, třeba je to otázka tedy leasingu eh, letadel. Já a kvůli tomuto systému v podstatě již na lince Manchester-Brusel není žádná konkurence. Na Manchester-Paříž letiště Charles de Gaulle a možná, že tedy eh, mají tedy eh, eh, různá letadla s různými barvami, ale v podstatě všechno to tedy vlastní stejní a potom se to tedy poskytne na leasing. A ten systém, tedy code sharingu například, ten zabíjí konkurenci, když si code sharují jednotlivé linky. A ten, když bychom chtěli tedy bojovat proti tomu wet leasingu, proti coachéru, třeba eh, kapotáž na silnici. Paní Tykau říká, že musíme vyřešit kapotáž, ale na vnitřním trhu samozřejmě hm, tam bychom měli, ale mohu vám říci, že jakmile otevřete kabotáž ve všech sektorech, tak potom ty domácí tedy eh, firmy eh, samozřejmě se z toho zblázní a budou eh, tvrdit, a to především ve Spojeném království a v Německu se z toho zblázní, protože řeknou, no vy tady necháváte k nám polské a rumunské firmy, aby u nás tedy jezdili a tam posílají šoféry za poloviny platu a hm, platí tedy poloviční daně z paliva a podobně. Takže jako princip je to v pořádku, ale potom v praxi tak pozor na to, protože samozřejmě potom eh, opět by mohl mm, plebs začít s eh, revoltou a železnice. Dobře, na železnici tam jsme začali s určitým pokrokem a to je taková poslední bašta asi poslední bašta, mm, eh, kde jaksi mm, se zakopali do zákopů, ale my musíme Eh, ano, my jim říkáme pořád, eh, musíte se otevírat, otevírat trh a musíme jim umožnit to udělat, eh, to říkáme pořád, ale ono je to těžké se železnicí. Tam potřebujeme nějakým způsobem najít cestu. A poslední bod, ten se týká daňových systémů. My pořád ještě máme systém, ať se vám líbí nebo ne, ale a je přes ty snahy daňové harmonizace. Já nebudu tady argumentovat daňovou harmonizací, ale pořád ještě máme systém, kdy členský stát může třeba eh, účtovat poplatky na cestující, kteří odjíždějí ze země a na jiné ne, neúčtují a pořád máme systémy, kdy třeba členské státy i Eh, například z důvodů tedy ekologických či jiných, tedy některé vybírají různé ty poplatky ekologické daně, některé ne, některé zdaňují tedy ty vlakové soupravy, které jezdí na železnicích v jedné zemi a v jiné ne, no tak potom to znamená, že je tím okleštěn nebo nahlodán mm, eh, vnitřní trh. A tady je třeba zavést přece, když tak rovné podmínky mezi všemi. A já vím, že některé eh, členské státy jsou na to velice citlivé, jiné zase tolik ne, ale taková je realita. Realita je taková, že nikdy nebudeme eh, schopni završit vnitřní trh, když tady budou existovat takové anomálie, ať je to v daních, ať je to v kabotáži, ať je to v námořní dopravě, ať je to třeba v letectví. Eh, a eh, pořád jak si se to znáší, tyto problémy nad celým systémem dopravy. A teď komise. To je Broms. To jste vy. Já nevím, zdali paní nebo ale, hm, takže ale to je, to je pěkné jméno. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji, že se nám umožnila, abychom se sem měli čas přijet a vyslechnout si tuto velice živou diskusi, která ukazuje, jak ty věci jsou důležité. Chtěli bychom poděkovat zpravodaji za velice dobrý návrh stanoviska, kde se zmiňuje celá řada významných věcí a my naprosto s ním souhlasíme a s mnoha členy tohoto výboru, kteří již vyjadřovali eh, své mínění ohledně významu eh, vnitřního trhu a eh, o toho, tom, aby se dosáhlo vnitřního trhu v odvětví dopravy a také, eh, že podporují eh, tu myšlenku, že členské státy musí sehrát svoji úlohu. My jsme zaznamenali mnoho doporučení, která jsme tady dnes vyslechli a také dotazy. Nemáme žádné konkrétní připomínky k návrhu samotnému. Možná, že jenom uh, v rámci legislativního formulačního procesu. Budeme pokračovat v diskusi, co se týče letectví, kabotáže a tak dále. A my budeme samozřejmě připraveni v patřičné době předkládat návrhy v rámci programu práce. Význam e, vnitřního trhu. Ano, už máme letos 20. výročí vnitřního trhu a myslím si, že i komise e, asi už e, více se rozho- s tím zabývá máme různá generální ředitelství a my si uvědomujeme, že i regulatorní přístup, i zavádění konkurence musí jít ruka v ruce. A já vás chci ujistit, že komise si myslím opravdu teď přeřazuje ještě na další rychlost, eh, co se týče přístupu k vnitřnímu trhu. My už se eh, spolupracujeme s DG Markt, čili různá generální ředitelství ředitelství se spojují v tom, aby se dívali, kde některé části vnitřního trhu ještě dobře nefungují. A například je to doprava. A tam potom při přítomnosti všech přítomných generálních ředitelství uvažujeme o tom, jak dosáhnout jednotného trhu, a to i pro odvětví od, e, dopravy. A zase my, jak, e, jako generální ředitelství pro hospodářskou konkurenci, jak můžeme e, v tom tomto celém procesu sehrávat svoji úlohu e, toto je velmi dlouhý proces a aspoň teď už vidíme, že jsou tady lidé, kteří se na to dívají z různých hledisek, že už lépe spojí své síly. Máme teď proces výročních zpráv, kde se uvádí, co je třeba ještě udělat v členských státech a jak naše akce na prosazování hospodářské eh, soutěže mohou být důležité pro vytváření vnitřního trhu pro dopravu. Michael? No, you make annual report. That is... Ano, vy si děláte každoroční zprávy, to je Výborné, ale co se dělá proti nekalé konkurenci, například s vozovým parkem ve Francii? Není, a není to ale ve vaší výrobní, i když to máte ve výrobní zprávě, tak co potom s tím? A jak my vám můžeme pomoci, nebo je všechno úplně v pohodě? Já jsem vzala na vědomí tuto věc. Já nejsem odborník na dopravu. Já se budu muset obrátit na kolegy a zjistit, jak ta situace momentálně vypadá. A slibuji, že vám pak sdělím výsledek. Ano. To se jedná o zdanění vozového parku, ale pak je tady to co-sharing a leasingování, v letectví, což opravdu zabrzdilo nebo doslova zaškrtilo konkurenci na některých eh, linkách, na některých trasách. A to je problém, s nímž se setkáváme. A tadyhle je jeden úplně jasný příklad, který se projevuje každý den. Tam už není žádná konkurence na těch linkách, o kterých jsem hovořil. Určitě se jedná i o jiné. A samozřejmě i jinde není už eh, konkurence, není to jenom to, o čem jsem hovořil. Čili tohle všechno, ty základní věci je třeba dát do pořádku, než budeme už uvažovat o tom, jak dosáhnout v odvětví dopravy jednotného trhu. O tom hovořil Michael a to bych chtěl říct i já. Pane Kamala. Eh, mnohokrát děkuji. Já bych jenom chtěla říct si u, přítomnosti toho, u příležitosti tohoto mého debitu, že tohle byla zajímavá diskuse a eh, já ehm, eh, se k tomu stavím skromně a já nebudu ehm, hovořit o všem podrobně, ale beru na vědomí, co tady bylo řečeno. Určitě všichni souhlasíme s tím, že chceme, aby co nejrychleji byl dokončen vnitřní trh, ale uvědomujeme si, že jsou tady překážky, možná, že jsou někdy i důvody, důvody pro opozici, pro, eh, ale já se velice těším, že komisař eh, Michel Barney eh, sem také přijde, on tlačí na dotváření vnitřního trhu a mm, asi by bylo dobré právě, aby i my jsme opravdu usilovali a dávali najevo, že nám jde o dokončení vnitřního trhu právě v těch oblastech, kde ještě nebyl dokončen a musíme se k tomu vyjadřovat. A to jsou velice důležité věci, například ty, o kterých jste hovořil vy. My musíme se zabývat intermodalitou, hospodářskou soutěží, dopadem na pracovníky. Já sdílám mnohé z vašich eh, obav ohledně koušení sharingu a jak říkal pan Minian o regionálních letištích a kapacitách. Chápeme, proč někdy regionální letiště se pořádně nevyužívají, ale um, to by se týkalo stanoviska o, konkuren- o našeho stanoviska den o vás. Jde o to, kolik vy stínoví zpravodajové budete chtít, abychom zabíhali do podrobností o každém jednotném sektoru a kde máme hlavně vidět své priority, když budeme tlačit na dotváření vnitřního trhu, kde to je proveditelné, tak, aby to nekončilo k takovým výsledkem, k jakému jste se dopracovali, než jsem přišel do této místnosti. Děkuji. Velice se mi líbilo tato úvodní zasedání s vámi a těším se na zasedání a spolupráci se stínovými zpravodaji a zase na setkání s vámi. To bylo vlastně první odmítnutí od eh, balíčku o přístavech, čili není to náš obvyklý zvyk, ale možná, že to opravdu bude trochu šokující. Takže termín 30. Eh, listopadu listopadu a 18. prosince se bude teď hlasovat a v Ekonu se bude hlasovat eh, v lednu a nejspíš v únoru to bude na plenárce. Takže termín 13. listopadu a hlasovat eh, ve výboru 18. prosince. Tím vám všem velice děkuji. Už nemám nic do bodu různé. Takže bych poděkoval i tlumočníkům za práci a tím toto eh, zasedání, pokud tuto schůzi ukončuji.